měli zamyslet nad tím, jak můžou těm chudým zemím pomoci. Je skandál, že to nedělají. Ano, děkuji. Thank you. And I'd also like to... Děkuji. Dovolte mi vyjádřit poděkování i všem ostatním, kteří pracovali na tom, aby zpracovali toto znění. Já souhlasím s tím, že to znění, které máme před sebou, je velmi dobrý základ pro další práci. Rovněž se domnívám, že bude dobré věnovat zvláštní pozornost Eh, tomu, abychom to upřesnili, aby to nepůsobilo tak, že hovoříme pouze o našich povinnostech, pokud jde o snižování emisí, aby to nepůsobilo tak, že si neuvědomujeme, že je potřeba mít tam dostatečné dohody ohledně přizpůsobení. Já myslím, že to poškozuje ty tu úroveň žádosti. Já myslím, že už jak říkali kolegové předtím, měli bychom zde opravdu hovořit spíše o 40% než o 25% snížení emisí. Také se domnívám, že objemy financování tam, kde hovoříme o financování v odstavce 8, aby tam bylo konkrétní číslo. Já si myslím, že to číslo je zde opravdu velmi nízké. Musíme být dostatečně ambiciozní, pokud jde o prostředky. Pokud hovoříme o financování, tak bychom neměli být, neměli hovořit pouze o tom, na co by to financování mělo jít, ale také bychom měli hovořit o mechanismech. To je velmi důležité, zvláště tehdy, pokud bychom měli převzít některé náměty od rozvojového výboru. Já se domnívám, že ty země rozvojové by měly mít větší slovo, pokud jde o nastavení mechanismu a rozmístění finančních prostředků. Rovněž bychom také měli posílit nový přístroj, přístup k technologiím, k přesunům technologiím. Potom pokud jde o to odlesňování, tak tam by bylo dobré hovořit o nulové čisté deforestaci, odlesňování. To je vlastně výzva po realizaci opatření v této oblasti. Také souhlasím s tím, že bychom v tom textu měli jasně říct, že na jednu str- stranu poukazujeme na potřebu učinit opatření v průmyslových zemích, ale že zároveň je potřeba pomáhat zemím rozvojovým, jelikož od nich očekáváme, že se rovněž také budou zasazovat o naplňování těchto cílů což je něco, co se od nich očekává, tak abychom tedy byli schopni společně splnit mezinárodní dohody. Já děkuji. Je voudrais joindre d'abord mes remerciements. Děkuji. Dovolte mi vyjádřit eh, díky za práci na tomto usnesení. A dovolte mi říci ještě něco dalšího. Jako členové Evropského parlamentu zastupujeme občany Evropské unie. A minulý týden více než 50 zemí na celém světě i v rámci Evropské unie dosáhlo dohody na konferenci, kde se řešila otázka změny klimatu řešily se tam potřeby a cíle těchto zúčastněných stran. Byly tam tři kategorie. Jednak země BRIC, další země, takže dvě kategorie tam byly. A panel diskutoval jednotlivé otázky. Já vám mohu potom představit detaily nebo i materiály, z nich se to můžete přečíst. Ty cíle byly velmi ambiciozní. Šlo o 80 zemí na jihu a 47 zemí na severu. Když hovoříme o obavách, které se týkají změny klimatu, tak je to většinou obava velkých zemí. Takto se to vnímá. Ale není to pravda, protože 60 až 65 všech těch panelistů, kteří tedy představovali a zastupovali různé země, by rádi viděli 25 až 40 snížení. Takže když říkáme, že maximum je 25 tak je to mnohem méně, než co se od nás čeká. Mělo by to být více. Za třetí, zazněla celá řada otázek. Je to velmi zajímavý materiál mimochodem. Země na jihu, včetně těch nejméně rozvinutých, se chtějí na tomto podílet. A pouze 16 panelistů z jižních zemích konstatovalo, že by nechtěli být těmi, kteří ponesou to břemeno. Bylo zajímavé, že země BRIC a země na jihu jsou, vykazují mnohem větší odhodlání a nasazení. Je to samozřejmě relativní, nicméně byla to konference, kde byli představitelé různých států a bylo tam různé zastoupení, nicméně z toho vyplynul tento materiál 400 stránkový a je to opravdu velmi zajímavé. Je zajímavé vidět, co čeká celosvětová populace, co čeká populace Evropské unie a já si myslím, že bychom se k tomu měli opravdu stavět velmi ctižádostivě, abychom naplnili tato očekávání. Za druhé, Amerika. Nebudeme schopni zvládnout vůbec nic, pokud Spojené státy nevyjádří stoprocentní závazek. Tolik tedy. My pojedeme do Spojených států na konci října, budeme s nimi jednat a krom těch jednání, která podnikneme na půdě parlamentu, tak bychom zřejmě měli také řešit otázku, do jaké míry bude možné organizovat něco třeba na internetu, aby se lidé zdejší a lidé v Americe byli schopni mobilizovat v zájmu těchto cílů. Ti, kteří se účastnili této konference, byli velmi zajímaví lidé. Byli tam panelisté ze sedmi eh, zemí Spojených států a zdálo se, že opravdu měli velký zájem o závazná opatření. Takže otázka zní, jak oslovit americkou populaci. Tito panelisté o to měli evidentně veliký zájem, větší než Obamova administrativa. A ještě než to uzavřu, chci říct, že otázka financování, o které hovořila kolegyně, je taková, že pokud nebudeme mít cílené veřejné financování, nebudeme schopni to zvládnout, krom tedy uhlíkových kreditů a dalších systémů. Potřebujeme další způsoby financování, prostřednictvím například zdanění. Jenom tak budeme schopni zajistit, aby docházelo k tomu přizpůsobení i na jihu. Když hovořím o tom přizpůsobení, tak když se toto téma řeší, pane předsedo a vážení kolegové, tak jde o změnu chování, tak abychom byli schopni bojovat proti změnám klimatu. Zároveň ale je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem toto řešit a čím rychleji to budeme řešit, čím rychleji přimějeme ostatní, aby to řešili, tak tím více se nám podaří přesvědčit lidi o prospešnosti těchto opatření, takže to nebude jenom o tom, co dělá stát, ale o tom, co dělají všichni. Děkuji. Ano. Pokud jde o kampaň Evropanů vůči americkým senátorům, já jsem už častěji slyšet, že američané jsou momentálně fixováni na Čínu, nikoli na Evropu, neustále koukají, co Čína dělá, co nedělá. To je takový zvláštní problém, že prostě američané jsou orientovaní jiným směrem a Evropané jsou momentálně bez tom srovnání s Čínou nedůležití a to je takový ještě další dodatečný problém. Pan Schlitter? Tak, Eh, pane Já jsem zastupoval výbor v pondělí ve Stockholmu, když šlo o zhoršení a poškozování lesů, zhoršení stavu lesů. A připomínám ještě naše usnesení z Dubna, protože tam jsme měli mnoho dobrých formulací které se týkaly celého světa. Šlo o právo národů zachovat i staré lesy. Nedělat plantáže a nesázet nové stromy na místě starých, které ještě stojí v lesích a potřebujeme 40 jako cíl. Pokud vůbec chceme, abychom vypadali důvěryhodně, a týká se to také našeho eh, promiňte, dvoustupňového cíle, cíle dvou stupňů Celzia. Myslím si, že je docela dobré, když si toto stanovíme jako cíl a těch 30 miliard ročně bychom mohli mít eh, v číslech a měli bychom to spojit také minimálně s 40% poklesem u nás a měli bychom financovat takovým způsobem a v takové míře, aby i ostatní země mohly tohoto dosáhnout. Takže 40 v EU, ale stejně tolik i mimo EU. Myslím si, že by to byl stěžádostivý cíl. A pokud jde o rozměr zahraniční politiky, který postrádám, řeklo se, že Čína je důležitá, a jak my, že bude důležité, aby Čína nastoupila na stejnou loď, aby se rovněž zabývala energetickou účinností, obnovitelnými energiemi a možnostmi, které toto skýtá. Myslím si, že i sluneční eh, baterie a podobně nabízejí dobré šance. To znamená, bariéry, které jim stavíme do cesty, aby mohli prodávat své výrobky u nás, bychom měli odstranit je to otázka energetické účinnosti a výrobků z této oblasti. Teď říkáme 20% a v budoucnosti 30%, ale lepší by bylo říct, že naším cílem je 30% a 40% by bylo ještě lepších. Je to důležité pro ekonomiku i ekologii. A ještě jedna zajímavá věc Jde o to, abychom nestratili podíly na trhu. Pokud jde o staré dohody, například Španělsko emituje, má emise o 35 vyšší, než kolik je v kiotském protokolu. A kdo potom bude věřit Španělsku, že bude schopné v roce 2020 dosáhnout stanovených cílů, nebudou toho schopni, pokud nepřevezmou odpovědnost a neudělají něco také interně nedokáží to, jak by to ve Španělsku mělo fungovat. Ostatní členské státy, které jsou 10% od svého, od kiotských cílů, Čili jde o to, abychom byli důvěryhodným partnerem. I Japonci a Číňané si chtějí zachovat svou tvář a chtějí také vypadat důvěryhodně, ale to se týká i nás. A ještě jedna důležitá věc, a to je změna životního stylu. Existují nové zajímavé výsledky zkoumání, které ukazují, že zkrácení pracovní doby by mohlo být zajímavým eh, způsobem a dobrým způsobem, jak dospět k těmto stanoveným cílům. Myslím si, že by to bylo dokonce také velmi aktuální v této době, kdy je vysoká nezaměstnanost. Možná, že dnes se této otázce věnovat nebudeme, ale někdy jindy bychom mohli. Je to e, otázka také toho, že mnozí občané zažívají ten syndrom vyhoření. A mm, pokud máme my své cíle e, v oblasti ochrany klimatu, mohli bychom věnovat více času dětem. Děkuji. je voudrais quand même dire à, nos collègues qui sont nouvellement... Dovolte mi, abych řekla našim novým kolegům v Evropském parlamentu, že o tomto tématu nehovoříme teď nově. Je to téma, které se už nějakou dobu řeší boj proti změnám klimatu. A dovolte mi připomenout vám, co všechno už v tomto výboru zaznělo a co, o co všechno se pan eh, Florenc už zasloužil. K tomu, co zde zaznělo. Stá se, že tohle je taková soutěž, kdo si vede nejlépe a povede nejlépe 30, 40, 50 Co důvěryhodnost? Musíme přece postupovat realisticky. Tohle není nějaké snění, to je naprosto šokující. My jsme poslanci parlamentu a musíme se k tomu stavět seriózně, musíme předkládat seriózní návrhy a pracovat s podklady a údaji, s hospodářstvím a hospodářskými údaji, s údaji ke změně klimatu. Bude to velmi složité. Poslední zasedání ve Spojených státech ukázalo, že stále jsme se ještě na ničem nedohodli, takže Kodaň bude velmi složitá. Musíme se k tomu stavět realisticky a pesimisticky. Evropa musí jít příkladem a je pravdou, že je dobře, že o něco takového usilujeme. Nemá cenu ale snažit se eh, zajít úplně nejdál, co se týče těch stanovených cílů, protože potom ztratíme důvěryhodnost na tom, že nikoho nepřesvědčíme, jelikož ty nerealistické cíle nesplníme. A pan předseda má naprosto pravdu, že je potřeba si připomenout, že Spojené státy sledují vývoj v Číně, sledují, co se děje v Evropě. A je potřeba tady postupovat opravdu opatrně. My jsme připravili určité závazky pro Kodaň. To je něco, čeho se musíme držet a nesmíme to překračovat. Musíme se snažit splnit naše závazky a potom opravdu uh, dosáhneme určitého pokroku. Když se nám podaří tohle splnit, tak pokročíme dál a musíme na to jít etapu po etapě. Ano, máme za sebou 15 let zkušeností. Já jsem tady už 15 let a co mi to ukázalo? Ukázalo mi to to, že někdy si stanovíme cíle, které jsou příliš vysoko, potom se nám to nepodaří splnit a selháváme. Je třeba přesvědčit naše partnery o tom, že je třeba udělat maximum pro to, aby celosvětová teplota nestoupala o 2 stupně. Odlesňování to je další věc, i na tom se shodneme. A když hovoříme o technologiích a transferu technologií z průmyslových zemí, tak ano, zde se musíme ujmout vedoucího postavení. Musíme zajistit, aby naše technologie byly něčím, o co se podělíme i s rozvojovými zeměmi. Na druhou stranu je třeba dbát na ochranu duševního vlastnictví, to je zcela zásadní. Pokud bohužel nebudeme schopni přesvědčit Američany, víme, že Američané mají v současné době jiné problémy. Pokud se nám nepodaří je přesvědčit, pak v oblasti mezinárodních dohod, tak dosáhneme dohody, která není dostatečná, uspokojivá. Je třeba nabídnout nějaký mechanismus, který bude řešit emise skleníkových plynů, tak, abychom měli na období 2013 až 2020 připraveny cíle a, a závazky. Existuje zde určitá konkurence s těmi rozvojovými zeměmi, které se ještě stále nezavázaly k žádnému snižování emisí, tak jako se zavázala Evropská unie. Vážení kolegové, my všichni jdeme stejným směrem, snažíme se o boj proti změnám klimatu, ale prosím, jdeme na to etapu po etapě a snažíme se být realističtí. Ano, je pravda, že i ostatní musí vyjádřit své závazky, američané a další ale nemůžeme říkat, že je to 40%, 50% a tak dále. To je něco, co možná nemůžeme splnit a tím jenom ohrožujeme naši důvěryhodnost. To jsem tedy chtěla říci. Je potřeba pamatovat na to, že do Kodaně je třeba přesvědčit americké partnery o tom, co je třeba udělat. Ale prosím, ne, to přestřelit. Děkuji. Děkuji, paní Kustat. Děkuji, paní předsedkyně teď nám pořad vychází, pořad jednání. Takže dnes budeme celý den sedět v tomto prostoru. Známe jeho akustiku, známe, víme, jak vypadá. Já sama tu nemohu zůstat, aniž by mě nerozbolela hlava. To znamená, že Vši, my tady slyšíme v podstatě všechny dvakrát. Teoreticky bychom měli mít na hlavě sluchátka i pro jazyky, které ovládáme a já chci požádat techniky, aby zajistili takovou akustiku, která je tu během plenárních zasedání. My už jsme se pokusili eh, to zařídit na začátku, pracuje se na tom, ale jde o to, aby si aby se ta akustika podstatně zlepšila. Děkuji. Já se domnívám, že tohle je něco, co už jsme řešili. Bohužel ta situace se od té doby zatím ještě nezlepšila. A nikdo z nás není technikem. Můžeme se jenom snažit, aby to bylo pro nás zařízeno. Mně bylo řečeno, že je třeba mít sluchátka co nejdále od mikrofonu, když hovoříte. A bohužel to je to, proč zde zaznamenáváme ten nepříjemný hluk. Pokud by se mohl každý snažit mít sluchátka daleko od mikrofonu, tak by to bylo ku prospěchu všech. Máme zde další připomínku. Paní předsedkyně, já vám závidím. Protože máte ještě tak dobrý dojem eh, a představu o tomto parlamentu. Věřte mi, v administrativě je běžné to, že eh, my si stěžujeme a trvá to dlouho a když si to uvědomíte, nebudete zklamaná. Eh, Já děkuji. Pan Kretn Asenes. Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím s tím, že se zdá, že se k tomu stavíme velmi optimisticky. Naše cíle jsou nastaveny hodně, hodně vysoko a zcela nepochybně bude potřeba se ještě více snažit. Já jsem předpokládal, že to usnesení bude konkrétnější i v oblasti povinností rozvojového světa. Samozřejmě, že my jim pomůžeme finančně. To je zřejmé. I ze sdělení komise 15 až 30 je tam uvedeno. Je to do roku 2015. To se v tom dokumentu přímo tedy neuvádí, že i za standardních podmínek a za běžného chodu věcí by se mělo dosáhnout tohoto snížení. Já moc děkuji za tento materiál. Spojené státy sledují, co se děje v Číně, víc než sledují, co se děje v Evropě. Já jsem ve Spojených státech strávil nějaký čas a mám opravdu dojem, že Spojené státy spíše řeší Čínu. Ale neřeší se tolik, co se děje v Evropské unii. My jsme zahájili průmyslovou revoluci, došlo k určitým problémům, buďme nyní my ti, kteří se pokusí pomoci ostatnímu světu vyřešit tyto problémy. Děkuji. Chris Davis, vous avez la parole. Chris Davis, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si rád vyslechl tuto debatu a mám k tomu jednu věc. My jsme zaznamenali předchozí konferenci stran, je to konference ke změn, změnám klimatu a došlo k určitému postupnému vylepšování. Každý rok jsme se posunuli o kousek a od očekáváme to, že ten krok vpřed bude mnohem větší, že se tam zasadí určitý rámec pro ambiciozní opatření. A švédský ministr životního prostředí ve výboru říkal, že minimální požadavky pro úspěch Kodaně spočívají v dohodě, která zavede opatření pro snižování toho navyšování teploty o 2 stupně Celsia. To je naprosto zásadní. Je potřeba mít dohodu, která tohle všechno ustaví pro další roky, aby to odpovídalo vědeckým poznatkům a možnostem. Bohužel v průběhu těch jednání na těchto konferencích každý pracuje se svým omezeným mandátem. Samozřejmě, že přijdou ministři životního prostředí, přijdou na dva dny, pak odjíždějí zpátky do své země a my si říkáme, kolik mají pružnosti. Jsou to zásadní závazky, pokud jde o životní prostředí. Jde, dochází zde k přesunům z bohatých zemí do chudých zemí. Jsou to výrazné dopady. V určité chvíli zkrátka ministr životního prostředí není dost vysoko na to, aby mohl rozhodovat. Někdy je potřeba, aby tady seděla hlava státu aby se jeden před druhým styděl natolik, že by ty ambice šly nahoru. Pokud to nebude hlava státu, tak by to měl být alespoň ministr financí, protože ten je v tomto velmi důležitý. Britský premiér řekl jasně, že bude v Kodani, posledních několik dní není z mé strany, ale tohle řekl. A tak si myslím, že bychom měli do našich hlavních měst odvážet tuto informaci a tuto otázku. Pojedou naši kancléři, prezidenti nebo hlavy států na, do Kodaně jsou schopni se vyblokovat část eh, této, těchto dní, protože pokud ne, tak se opravdu zde uh, vyskytuje riziko, že budeme velmi zklamáni. Ano, děkuji pane Chris Davise a následuje Peter David. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Proč je toto téma nesrovnatelné s ostatními politickými otázkami? U ostatních politických otázek můžeme uvažovat o kompromisu, o nějakém řešení středním. A prezident Sarkozy sdělil Evropskému parlamentu, že klimatické změny se liší v tom, že nám vědci jasně říkají, pokud v nejbližších deseti letech nezvrátíme celkový trend a nezačne klesat znečišťování, pak jakékoliv námahy už budou marné tam už se spustí něco po tom bodu zlomu, kde se můžeme snažit, seč můžeme a už se to celé nezvrátí. Proto to musíme brát tak vážně. Jeden odborník řekl jednou, pokud pět kilometrů před eh, břehem se dostaneme do eh, havarijní situace, tak nám nic nepomůže. Ani když nás se někdo snaží zachránit, tak i tak eh, se potopíme. Čili my musíme se dostat na tu pětikilometrovou hranici, nebo se alespoň na ní udržet. A to si musíme rozmyslet, jak se budeme o to zasazovat. Tedy to je velice citlivá otázka, zejména když tady slyším určité echo z Spojených států, tak optimismus z toho nečerpám. Pár konkrétních záležitostí. Já jsem byl zpravodajem eh, k letecké dopravě v tom eh, obchodování eh, povolenkami nebo emisemi a to má být důležitou záležitostí v Kodani. Máme evropské řešení a to nám řekli, že tím evropské řešení nevyřeší celosvětový problém eh, vypouštění, znečišťování a těch emisí. A tady nám bylo řečeno, že se to musí ještě snížit v celosvětovém měřítku. Tedy my chceme velice ostře zapsat, že mezinárodní um, civilní letectví do toho musí být zataženo. A tady můžeme jít ještě dál. Jako Evropané můžeme říct, my to nebudeme dělat sami. Tady musíme jasným jazykem navázat dialog s rozvojovými zeměmi Například let z Číny do Londýnu nebo z Indie do USA já bych se na ně nedíval jako na cíle rozvojových zemí. Totiž ti lidé, kteří létají v těch dálkových letech, to nejsou ti, kteří trpí eh, klimatickou změnou. To jsou ti, kteří na to mají. A tady by byl silný požadavek na místě pro koordinaci mezinárodního letectví, které bude součástí těch eh, plánů. A pak mezinárodní námořní provoz. Tam samotní odborníci v té eh, IMO, Mezinárodní námodní eh, organizace, eh, uvažují o tom, jak se může nákladově efektivně snížit emise. A pokud my to tam nezaneseme jako Evropané, tak to prostředí nebude už nikdy vhodné, proto jsem velice zklamán, že v Pittsburghu na G20 to naše ve státu vůbec o tom ani nezmínili a my musíme udělat obojí. Za druhé, financování a já chápu všechny a podporuji je, kteří říkají, že promyslové země, právě Evropská unie musí dávat peníze na ochranu klimatu, na transfer technologií právě do těch rozvojových zemích. Ale tady nesmíme dělat takovou chybu, totiž dělat z toho finančního a technologického transferu hlavní téma. Ne, hlavním tématem jsou klimatické změny. A těm, kteří mají nějakou moc nebo vládu v rozvojových zemích, musíme sdělit, že pokud se budou ty klimatické změny odehrávat eh, v souladu s tím, jak to věci předpovídají, tak právě ty rozvojové země budou ještě trpět více než eh, průmyslové země ne, že bychom si jenom řekli, ano, my tam dáme dvě miliardy a pokud ne, tak nebude žádná dohoda. Ne, tam musíme apelovat i na ty vůdce v těch rozvojových zemích, že i oni musí mít ten cíl na zřeteli, že to má pro ně význam. Proto tady podporuji Kaláhaňce Florence v tom, co řekl, totiž účinné vynakládání těch prostředků. A to musíme pak i hlídat a kontrolovat tak dále. Citlivé téma, jakým způsobem se e, dají dohromady ty finanční prostředky a jak se budou zpravovat. A tady komise, co navrhla, tak není tak hloupé. Samozřejmě existují určité reflexní e, reakce. Třeba e, v Evropě se říká američané, jak se budou chovat. ale v parlamentu přece může být hodně e, zájmu na tom, abychom vytvořili takový vedlejší rozpočet. A potom, když se něco odchýlilo od toho cíle, tak se řekne, my tady nemůžeme rozhodovat. Jak my to zdůvodníme voličům? Tady komise má povinnost e, zapsat požadavek do e, rozpočtu, který pak můžeme zdůvodnit voličům. A proto to není hloupé. Pak téma ETS. E, tady znovu souhlasím s Karl Heinzem, tady nemůžeme mluvit pouze o obchodování s emisemi. 50% emisí v Evropské, nebo přes 50% emisí v Evropské unii pochází ze sektoru, kde se vůbec e, obchodování s emisemi neprovádí. A proto by měli e, zaměstnanci například v železárnách nebo v nějakých továrnách, kde se vyrábí cement a tak dále, se o to starat víc nebo na to doplácet víc než jiné sektory. To se musí týkat všech a proto podporuji norský návrh, kde se mluví o emisních právech členských států, kde tam se jim přenechá část financování. To mi připadá velice rozumné. Ne pouze v uvozovkách těm zlým e, sektorům, ale musíme uvažovat i o konkurenceschopnosti. A pak poslední bod. Potřebujeme politické vedení. A tady souhlasím bezvýhradně Chrisu, Davi, s Chrisem Davisem. Tady musíme chytnout za límec naše vůdce, naše hlavy státu. E, příliš velkým optimistou nejsem, ale troufnu si říci, že i pana Obamu. On tady se to tváří jako mesiáš, tady pronáší takové řeči a nyní e, v pondělí oznámil, že pojede do Kodaně. To mě potěšilo, ale bohužel ne ne kvůli eh, kodaňské konferenci o klimatických změnách, ale pouze, aby podpořil kandidaturu Chicaga na olympijské hry. Um, a tomu nesmí projít. Děkuji. Merci. Uh, Madame Jordan Cizelge. Paní Žardon Sižel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já se připojila k těm kolegům, kteří poukazovali na to, že od celosvětových vedoucích představitelů v Koreni očekávají jasné stanovisko a je potřeba mít jasno v tom, co je realistické a co není realistické. A k té Číně bych ještě chtěla doplnit další zemi, která působí ještě větší obavy, a to je Indie. Jejich přístup ke změně klimatu a k emisím je poměrně značně problematický. Pokud jde o Spojené státy a prezidenta Obamu, tak tam mám také určité pochybnosti a obavy, pokud jde o konferenci v Kodani. Dovolte mi ale upozornit na něco dalšího. Změna klimatu je horizontální záležitostí. A my jsme původně řešili změnu klimatu výlučně v rámci ochrany životního prostředí. Nyní je to stále více horizontální téma v Evropském parlamentu. Máme řadu dalších výborů, které se zabývají tímto tématem. Dalším výborem je ITRE. A včera zástupci politických skupin prostudovali usnesení Trvalo jim to více než tři hodiny a myslíme si, že je to dobrý základ pro další práci. Existují ale určité oblasti jako- a kapitoly, které stále ještě nebyly zpracovány. My jsme tedy připravili návrhy pozměňovacích návrhů a já bych ráda apelovala na členy vašeho výboru, aby brali v potaz i naše pozměňovací návrhy a naše připravená znění, jelikož ITRE má významné odpovědnosti v této oblasti, jednak v oblasti rozvoje nízkouhlíkových technologií. To je jediné schůdné řešení, pokud bude existovat spolupráce mezi vědou, vědeckým rozvojem a přesunem technologií. Zde musíme posílit spolupráci a přesuny. Musíme se zamyslet nad tím, jak do toho zaangažovat i rozvojový svět, nejenom rozvinutý svět. Tímto způsobem budeme schopni navázat vazby s těmi zeměmi světa, které budou schopny poskytnout docela dobrý základ pro, eh, pro patenty a pro technologie. Samozřejmě, že nám jde o eh, přesuny emisí uhlíku. Přesun technologií z Evropské unie do zámoří není dostatečná úvaha. My potřebujeme další technologie, které budou zamezovat těmto přesunům emisí. A my musíme do toho usnesení zapracovat ustanovení, které bude apelovat právě na průmyslové rozvinuté země, aby spolupracovali s Evropskou unii na těchto snahách. Dále otázka energetiky. Většina znečištění a emisí je téma, kde je potřeba poukázat na téma obnovitelných zdrojů. A to nejenom v Evropské unii, ale celosvětově. Další téma jsou pevná paliva. To je téma, které je velmi palčivé jak pro Čínu, tak i pro Indii. A my máme za to, že v tomto usnesení by bylo dobré vyjádřit určitou podporu a vzájemná spolupráce pro zlepšení technologií, které by nahradily pevná paliva. Paní předsedkyně, dovolte mi říci, že na poli vědeckého rozvoje a výzkumu potřebujeme další podněty, musíme hledat další nové modely, které nám umožní lepší a lépe odpovídající přesun technologií do dalších zemí. Děkuji. Děkuji. Pan Žil Palnie. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Ano, platí, že jsem rád, že zde máme jasně vytečené linie, v kterých se bude to usnesení pohybovat. Krom toho ale dovolte mi podívat se na otázku financování. Já si myslím, že co se týče těch finančních závazků, bychom měli zajít ještě dál, abychom dosáhli našich cílů. Navíc, co uvádíme v tomto návrhu znění, musím říct, že bychom měli zajistit aby ta situace byla odpovídající tomu, aby se nastartoval zase hospodářský růst. Zároveň také bychom se měli podívat na zdanění eh, u uhlíku, protože ty přesuny emisí uhlíku omezují na jedné straně riziko, ale na jiného zvyšují. Takže si myslím, že ten klimatický balíček, který se bude řešit v Kodani, by neměl být koncipován tak, aby to na druhou stranu podnítilo k vyšším rizikům ty třetí země. Já jsem si připravil otázku na komisi, protože musím říci, že pokud chceme dosáhnout něčeho v Kodani, tak potřebujeme mít analýzu a vyhodnocení k dispozici, abychom měli jasno v tom, co chce udělat Evropská unie, pakliže se jedná o přesun emisí uhlíku z Evropy do zámoří. A v těch cílech bychom měli upravit poměr těch kvót zdarma práv na vypouštění emisí a rovněž by tam měla být odpovídající opatření týkající se elektrické energie. Myslím se zkrátka, že těch cílů je mnohem víc, které by tam mohly patřit do tohoto návrhu znění usnesení a bylo by možné to do toho zapracovat v Kodani, abychom ukázali, co je Evropská unie připravena udělat. Děkuji, pane paně, děkuji za velmi stručné vyjádření. Paní Girtas Cortines. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím hovořit stručně. Já bych ráda pohovořila o odstavci 17. Já jsem se právě vrátila z Argentiny, kde byla konference o dezertifikaci a přijalo se tam usnesení, které říká, že pojetí dezertifikace musí být nějak zapracováno do materiálu pro konference v Kodani a já budu předkládat dva nebo tři pozměňovací návrhy a ty se týkají tohoto. Je to tedy článek 17, kde se hovoří o emisích, které eh, plynou z odlesňování a erozí půdy. Já myslím, že tohle téma tam musí být zapracováno. Pak je tam další téma v tom samém odstavci, to je velmi důležité téma a to je společná zemědělská politika, která musí odpovídat i cílům na poli boji proti změnám klimatu. Když se podíváte, co se děje na jihu, tak si uvědomíte, že Evropská unie by neměla platit za uh, kácení stromů, kácení uh, olivovníků a tak dále, protože to vede k ničení půdy. Měli bychom se na to zaměřit. Další politické skupiny mě doufám při předkládání tohoto pozměňovacího návrhu podpořím. My potřebujeme postupovat systematicky a jednotně a jedna oblast, v níž bychom se měli opravdu zaměřit na boj proti změnám klimatu, je právě tato oblast. Měli bychom rovněž také do zemědělské politiky zapracovat obnovu lesů, protože řada lesů zmizela z řady důvodů a obnova lesů je velmi důležitá. Dále do kapitoly financování bychom měli jasně dát, že v průběhu procesu přizpůsobování budou k dispozici i evropské prostředky. Třetí země mají jasné historické zázemí. India říká, že na tomhle může pracovat eh, v podstatě bez jakéhokoliv zázemí a Indie se nakonec rozhodla, že do Konaně vůbec nepojede. Musíme se k tomu tedy stavit realisticky. Myslím si, že Evropa by měla říci, že je schopná zaplatit účet a že to, co dosud udělala špatně, se bude snažit napravit. Budeme muset ukázat, že jsme ochotni pomáhat i dalším. Je to i o vytváření kapacit proto, aby se snižovaly emise oxidu uhličitého. A poslední připomínka zní, že bychom měli představit program pro období po Kodani. My máme kritéria pro emise z průmyslu. Můžete předložit matematický model, který bude zpracovávat problematiku průmyslu, ale další zákonodárce by se měl soustředit nejenom na ty sektory, ale spíše na regiony z geografického hlediska. Kde dochází k největšímu odlesňování, kde jsou největší emise CO2, abychom měli plán pro každou oblast. Vědci už v tomto udělali mnohé, my máme s čím pracovat, máme poznatky, údaje, to jsme dřív neměli. Když ale pořád hovoříme pouze o tom, že za to všechno může průmysl, tak řešíme pouze část celého komplexního problému. Měli bychom na to jít systematicky, globálně a opravdu to pojmout v tom širokém slova smyslu a vidět i jednotlivé oblasti, když se to týká, s tím, že tam budeme mít příslušné návrhy, údaje, data. Ta už jsou k dispozici, jenom by se to do toho mělo zapracovat tak, aby existovala skutečná analýza celé situace. Děkuji, Zoltán Balco. Děkuji, pane předsedo. My zde hovoříme o velmi důležitém dokumentu. Kodaň bude mít dvě dimenze odbornou a politickou a já jsem přesvědčen o tom, že politický rozměr je ten, který je zde důležitý. Co tím myslím? Řešit globální otázky nejde na místní úrovni. Evropa může ukázat určitý příklad a jak už jsme si řekli, jak už zde zaznělo, můžeme i jít tak daleko, že budeme vytvářet iluzorní plány, ale nesmíme zajít tak daleko, že by ti největší znečišťovatelé jako Spojené státy a Čína nebyli vůbec přesvědčeni k tomu, aby začali snižovat emise. Švédské ministerstvo, švédský ministr říkal, že lze očekávat, že Spojené státy udělají maximum a my od doby Kyoto víme, co to znamená udělat maximum. Musíme vyjádřit jasně stanovisko Evropské unie vůči spojeným státům. Žuska dastend, ten, který připravil a předložil ústavu, řekl, že Evropská unie není rivalem, ale partnerem Spojených států. Z toho plynulo několik dopadů zájmy Unie nebyly dostatečně, eh, dostatečně prosazovány. A bylo řečeno, že populace Evropské unie a eh, Spojených států by měla být v kontaktu, tak aby to začaly Spojené státy brát vážně. Přímá demokracie v Bruselu není brána dostatečně vážně kdy, když vidíme, jak to dopadlo s referendy. My, euroskeptici, často říkáme, že nemůžeme představovat naše názory jménem 100 milionů lidí, ale v Kodani tam musíme zastupovat obyvatelstvo 27 zemí. A mně se zdá zvláštní, že čtyři prezentace z pěti pojednávají o odpovědnostech Spojených států. Nicméně nic z toho ale v těchto prezentacích nezaznělo a tak mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že Evropská unie, celá Evropa, si musí uvědomit, že zastupuje 500 milionů obyvatel ze 27 zemí. A není to jenom otázka veřejného zájmu. Je to rovněž také otázka toho, aby hlavní znečišťovatel Spojené státy si připustili eh, svoji roli a podnikli příslušné kroky. Možná eh, to není čas na předložení návrhu pro tento výbor, ale možná je to jenom vyjádření určitého názoru. Proč neukázat v návrhu usnesení tento náš závazek? Proč nevyslat naše zástupce do Kodaně? Pokud by někdo v této věci chtěl co si podniknout, proč jim to neumožnit? Děkuji, kolega Sklakakis. Děkuji, pane předsedo. Začnu touto poznámkou. Opakovaně hovoříme o financování, ale nesmíme také zapomínat na to, že v minulém roce 2 až 3 miliony euro je částka, která byla vydaná na opatření v souvislosti s hospodářskou krizí. To znamená, pokud je politická vůle, dají se prostředky sehnat. Nezávisle na tom, odkud ty prostředky jsou. Druhá poznámka. Jak se použijí tyto veřejné prostředky a kolik by jich mělo být? Existuje zásada, že platí ten, kdo znečišťuje. Ta musí platit a to musíme zohlednit. V souvislosti s použitím veřejných prostředků. Tam, kde je to možné právně, i tam musí znečišťovatel platit. Podívejme se teď na problém letecké a námořní dopravy což je velmi důležité v této souvislosti. Pokud je o tyto dva sektory, tak my je tu máme společně, ale oba sektory se velmi liší, pokud je o znečišťování. Letecká doprava znečišťuje daleko více než doprava námořní. To je z hlediska energetiky látky a energie jeden z největších znečišťovatelů a to je třeba zohlednit. Pokud je o cíle, tak je třeba zohlednit energetickou účinnost a to platí i pro cíle v oblasti pozemní dopravy. A tady si myslím, jsou ty cíle příliš nízké. Pokud jde o pozemní dopravu v Evropské unii, tady máme vlastně největší znečišťující faktor. V celé dopravě auta představují zhruba 50 znečištění a tyto dvě oblasti, doprava pozemní, ty oblasti si navzájem konkurují a i tady je třeba uplatnit zásadu energetické účinnosti je třeba nastavit odpovídající cíle, tak, aby se to zohlednilo. Pokud jde o neúspěch jednání, pokud jde o IMO a ECA, tak tady si myslím, potřebujeme cíle a potřebujeme také zabránit tomu, aby došlo k přerušení těch rozhovorů. Pokud je o odstavec 18, Mezinárodní letecká a námořní doprava čtu anglicky. Aviation and maritime sectors should be subject to the same target as other industries. Μια παρένθεση, η οποία θα λέει including... A řekl bych, včetně pozemní dopravy, včetně, včetně pozemní dopravy, bych doplnil, tak, aby ty tři druhy dopravy byly vlastně zahrnuty ty si navzájem konkurují, čili EU vyzývá s ohledem na ztroskotaná jednání s ICAO a další organizací. Neřekl bych, protože stroskotali, ale řekl bych v důsledku toho, že stroskotali, protože je třeba udělat opatření a naším cílem je to, aby ta jednání pokračovala. Děkuji, aby netroskotala. Děkuji. Pan Bac Ekat. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že několik z nás už hovořilo o tom cíli 2 stupně Celsia, což je zásadní záležitost tohoto návrhu. To myslím, že je dobře, ale chci říci, že ty 2 stupně Celsia to není cíl jenom Evropské unie, to je také něco, co už podpořila G8. A pokud bychom se měli držet tohoto cíle, tak já musím říci, že já pocházím z vědeckého prostředí, které se tomu už dlouho věnuje. Pokud chceme na, na, na to, k tomuto dospět, tak potřebujeme 40%, abychom měli aspoň 50% šance, že se nám podaří to splnit. Musíme si vždycky stanovit dobré cíle. A k paní Grostet, která říkala, že potřebujeme důvěryhodnost, tak já bych řekl, podívejte se na Čínu. Čína v tuto chvíli buduje spoustu větrných elektráren a za dva roky budou mít největší výrobu elektrické energie z větrných elektráren. Na tom Čína teď pracuje tak to vypadá, když je politická vůle. Potom je možné mít hospodářství šetrné k životnímu prostředí. A proto já bych žádala Evropskou unii a Evropany, aby jasněji říkali, jaké cíle je potřeba mít. Potom je potřeba na těchto cílech pracovat a pracovat na účinnosti energií a obnovitelných zdrojích. Spíše bychom se měli zaměřit na příležitosti, uh, této šetrné ekonomiky. Potom doženeme Čínu a Spojené, eh, Čínu a Spojené státy. Děkuji, ano. Čína je největším producentem v řadě sektoru a každých šest dní otvírají novou větrnou elektrárnu. A není to jenom větrná energie, ale i sluneční energie. Výborně. Kathleen, prosím. Um, geweest. Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. Um, deze resolutie, het is belangrijk dat ze er is. Děkuji, pane předsedo, jenom krátce. Máme tady vynikající výchozí bod a myslím si, že v parlamentu najdeme eh, většinu pro toto usnesení, pro tento návrh. Možná, že některé věci bychom mohli naformulovat přesněji, požadovat přesnější cíle ale myslím si, že rozhodující je eh, položit si otázku, zda jsme vůbec schopni dosáhnout těchto cílů. A v Evropské unii se díváme nejen na sebe, ale také na rozvíjející se rozvojové země. A je to otázka toho, jaké závazky převezmeme my. Možná, že když to usnesení nám má pomoci při jednáních, tak by mělo být naformulováno tak, aby to bylo důvěryhodné, aby to přispělo k dosažení cílů. Tady souhlasím s kolegou. Je to důležitý výchozí bod, velká výzva v rámci EU a to, je, to jsou obnovitelné energie tady je to příliš málo ambiciozní a takže ještě jednou říkám, výborný návrh usnesení. Na některých místech by to chtělo posílit, zejména v oblasti obnovitelné energie a myslím si, že právě sluneční a větrná energie je v Evropě v první linii zájmu. Jsou to takové průkopnické teorie a na, Navíc v oblasti námořní dopravy jsou také určité možnosti. Tady by mohla Evropská unie sloužit za příklad. Čili máme možnosti, jak posílit své postoje. Děkuji, pane předsedo. Právě tu zaznělo, že ty cíle nesmějí být tak vysoké, protože bychom je nedosáhli. To mě docela děsí. Právě v oblasti ochrany klimatu potřebujeme ctižádostivé cíle, protože změna klimatu a finanční krize to jsou dvě věci, které se diskutují velmi často. Máme to i v usnesení, že je tu paralela, bude to stát hodně peněz, máme tu ale jeden bod, kde tato paralela neplatí a proto říkám, že bychom v Kodani měli prosadit ambiciozní cíle a bavit se o nástrojích. A nástroje to znamená transfer technologií. Tady ale musíme dávat pozor, protože v současné době se do Evropy dostává mnoho fotovoltaiky z Asie, která neodpovídá našim normám, naší kvalitě, porušování patentů. To je také každodenní týma, téma. Eh, Evropané do Číny nedodávají. A tady musíme být velmi opatrní, jak může vypadat transfer technologií, nemít jenom růžové brýle, financování, obrovský rozvoj obnovitelných zdrojů a já tu mám čísla, která ukazují v oblasti větru. Máme dodací lhůty 3 až 4 roky. Je třeba rozšířit výrobní kapacity. Tady ale narážíme opět na finanční krizi. Je to otázka financování, čili potřebujeme důlež- dobré nástroje pod 18 a 19. ICAO a IMO eh, je třeba, aby se doprava dostala na pořad jednání v Kodani, protože tady si myslím, máme eh, dobrý předpoklad, aby se, letet, aby se doprava dostala do obchodování s emisemi. Neustále jsme slyšeli odkazy na ICAO, ale nic se nestalo, takže je třeba jít dál, zůstat na na jednání a tady delegace EU se musí v Kodani o této věci zmínit, protože změna klimatu s tou je možné bojovat jenom internacionálně a je to také otázka můžeme probírat daně na vnější hranici, ale 27 států eh, nedokázalo zatím harmonizovat daně. Proč by se to tedy měli, mělo povést na celém světě? to jen bokem. My jsme položili základní kámen a teď je na ostatních smluvních stranách, abychom je vyzvali, aby přispěli, zejména civilní letecká doprava, námořní doprava. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Myslím, že bych měl připomenout, že my jako politici své úmysly, své jednání opíráme a měli bychom opírat o zdravý rozum. A v současné době připomínám, že za poslední století přišel Planck se svou teorií, Einstein se svou teorií relativity a Já chci říci, že celá řada vědců, kteří jdou správným směrem, přinášejí nové poznatky, ale zatím se neprokázala jejich pravost a jejich použitelnost, čili zdravý rozum. Podíváme-li se na změnu klimatu, Zjistíme, že k tomuto jevu dochází, to je celkem nesporné, ale celá řada vědců to ví také a ta změna, kterou ovlivňuje člověk, kterou působí člověk, tady je stále větší obec těch, kteří se touto myšlenkou zabývají. Je to otázka, řekneme, snížíme eh, emise o 2-3 eh, a pak se to změní tak, jak to předpovídali modely na počítači. Všichni jsme pod tlakem. A proto ta opatření, která tady budeme připravovat, jsou tak důležitá, protože eh, politika eh, místní ovlivňuje samozřejmě také klima na celém světě. To si myslím, že je důležité uvědomit si, když tu diskutujeme o Kodani. Proto je důležité, abychom zvážili základní předpoklady. Evropa by měla převzít svoji odpovědnost, to ano, ale stejně důležité je, abychom neohrozili Evropu jako místo, kde se vyrábí. To znamená, že budeme i nadále potřebovat na světových trzích zajištěnou určitou konkurenceschopnost, určité rovnoprávné postavení. A změna klimatu to je fenomén, který je velmi různorodý a který vědci popisují velmi přesně. Proto si také myslím, že energetická účinnost je téma, kterým bychom se měli zabývat a právě teď máme v Evropě docela dobré šance, protože to nabízí velké šance a myslím si, že musíme převzít zodpovědnost společně s ostatními partnery a také zajistit, aby Evropa tady měla vůdčí roli, zejména pokud jde o zaměstnanost. Pokud jde o vztah USA a Čína, jsou to v podstatě dva největší emitenti a e, zhruba 40 jde na jejich účet. Myslím si, že Čína Eh, pokro, zažívá obrovský pokrok, eh, zejména vsází také na zelené energie. Myslím si, že Čína problém nebude. Eh, pokud jde o Indie a další státy BRIC, tam to možná půjde také, ale problémy si myslím budou zejména z USA. Je to otázka jejich interního mechanismu. To, co se stalo ve sněmovně, je v podstatě jenom součást celé té mozaiky. 18 pracovních dnů. Všichni víme, že předchozí debata je, teda ta, ta debata, která tam probíhá teď, je o zdravotnictví a je vůbec otázkou, zda Obama tento balíček prosadí. A pokud jde o změnu klimatu, tak tam na to už nezbývá mnoho času. To znamená, že USA nebudou moci souhlasit se závaznou dohodou s ohledem na jejich interní situaci, ve které momentálně jsou. A proto si myslím, bychom měli zvážit, pokud eh, by to v Kodani stroskotalo, jak budeme pokračovat s těmito otázkami a neměli bychom očekávat příliš mnoho, protože USA budou největší překážkou. Uh, v zásadě chci ještě doplnit, že od nové komise, zejména také od nás, očekávám, že se více budeme věnovat eh, vodě, protože všechny dopady změny klimatu se projevují také v oblasti vody, ať jsou to záplavy, potopy, nedostatek vody a podobně. Myslím si, že bychom se vodě měli věnovat více a skutečně Měli bychom postupovat realisticky, protože to je pro rozhodování důležité a pro nás, pro politiky, je to odpovědnost. Děkuji. Děkuji Richardu Panžalao Ferreira. Obrigado, senhor presidente, caras e caros colegas. Duas ou três notas muito breves. Em primeiro lugar, para dizer que eu creio que esta. Děkuji, kolegové pouze tři krátké poznámky. Za prvé, mi připadá, že to usnesení opravdu vynechává určité záležitosti, například problém klimatických změn byl úzce propojen s naší závislostí na fosilních palivech a to, že na tom je pak závislé naše hospodářství. Tady bychom však měli spíš to pojímat víc celkově, komplexně. Totiž tady existují veliké rozdíly mezi Evropskou unii a jejími partnery. Za prvé, oznamujeme, že se chceme ujmout iniciativy, abychom bojovali s klimatickými změnami. Avšak od hlídneme-li od některých um, takových nedůsledností, které jsme zjistili například v agrární policii, jsme to my, kdo se snaží odstranit překážky v mezinárodním obchodu. Například usnesení o volném obchodu, o agrární politice, to vše má dopad na klimatické změny. To přece musíme si uvědomovat rovněž eh, ten vzorec spotřeby, to znovu souvisí s přímými eh, proudy obchodními, se spotřebou. Vše toto znamená určité vypouštění emisí skleníkových plynů. Ehm, veškeré celosvětové dění přispívá k oteplování eh, země koule. Ano, máme tady velice obtížné problémy. Ale budeme-li pouze bojovat s hospodářskou krizí, tak nám to v boji s klimatickými změnami vůbec nepomůže. Proto tady mám obavy a chci vyjádřit svou skepsi, že se spoléháme příliš na tržní nástroje, abychom dosáhli svých cílů. A kromě toho bych chtěl připomenout, že účinnost tržních nástrojů, aby celosvětově dovedly k snížení emisí, to se vlastně může soustředit pouze na určité oblasti, na určité průmyslové sektory. A mimo to existuje i tam hodně pochybností. Jsou tam i dopady na samotné hospodářství a i u těch nástrojů nasadili se jsou dopady znovu na životní prostředí. V různých zemích to pak vypadá různě. Dále musíme počítat i s dopady na jednotlivé členské země naší unie. Tedy tady jsou často ty dopady opravdu velice různé. A když mluvíme o e, tom, že ta odpovědnost rovněž musí být e, jasně rozlišována, tak si uvědomme, že to musí platit i, o, i na Evropskou unii. Eh, přispění členských států ke snižování emisí, tak jako v minulosti, tak i v současnosti je to velice rozdílné a to je aspekt, eh, se kterým se ještě musíme v budoucnu vypořádat. Děkuji. Grazie, Presidente. Eh, io sono qui al Parlamento Europeo dal 1999. Já už jsem členem Evropského parlamentu od 1990. roku a upřímně řečeno, když to vidím, s jakou, jak suverénně tady některý ten poslanec, můj kolega, se vyjadřuje k těm otázkám, já jim závidím. Já opravdu závidím mnohým kolegům tu sebejistotu, když mluví o nějakých vědeckých poznacích. Já jsem si už toho přečetl hodně mám hodně vědeckých podkladů a v žádné publikaci jsem nenašel nic, co by se nedalo spochybnit žádné absolutní jistoty, například um, provázanost klimatických změn a lidských aktivit. Proto jsem opravdu překvapen tím, jak tady někteří kolegové nemají žádných pochyb. Například, že určité věci, které děláme, je tak nebezpečná, pak ta ozonová díra, že pak by lidé třeba nemohli vyjít do ulic, protože by se jí báli. tak už se najednou o té ozonové díře nemluví. Kdysi to byla taková modní záležitost. No a co se s ní stalo? Ucpala se nějak? Um, ekologové si tam dali žebřík, vyšplhali a prostě tam něco zaplácali? Ne, buďme realisty když mluvíme o klimatických změnách. Já se domnívám, že eh, samozřejmě eh, životní prostředí je nutné chránit. Zároveň však evropské instituce musí konat s tím, že si budou vědomi své odpovědnosti za toto konání. Někteří kolegové se zdá, že úplně ignorují důsledky jak, takových lidských iniciativ v hospodářské oblasti, když si teoreticky tady něco postulují. To přece můžou být úplně tragické dopady na očitá hospodářství některých členských států. My tady otevíráme dveře případnému dumpingu a konkurenci třetích zemí, které sesadí Evropu z její pozice. A my bychom je ještě dále měli financovat, když jsou to naši konkurenti? Aniž bychom si nejdříve ověřili, že to, jak ty peníze bude vynaloženo, bude eh, v souladu s tím, co jsme si přece vzali a ne, že by to přispělo k její hospodářské síle a ubralo nám. Když si budeme stále ještě dávat cíle v souladu s nějakou teoretickou hypotézou a zároveň nutit našemu hospodářství e, zátěž, která se nedá vůbec zvládnout, což je časté například e, v zemědělství, kde je samozřejmě nutné chránit životní prostředí. To je samotnou podstatou um, jakékoliv zemědělské činnosti. Ale pokud budeme někomu něco nutit, tak se domníváme, že ty podmínky pak způsobí, že opravdu tady už zemědělství zanikne, že v Evropě už žádné území nebude obděláváno. Proto já podporuji tu pozvánku paní Krostet a i její návrh, myšlenku. Bojujme spíše o určité odpovědné a celá reálné cíle, které povedou ke konkrétním cílům. Protože když to tady něco slyším, co tady zaznělo v tom sále, tak opravdu, když tady slyšíme takové nějaké polo dokázané e, teorie nebo nějaké domněnky, které se jenom za teorii vydávají, jako například ta ozonová díra, ty vyvěrají nátlak na jiné aspekty a hospodářství pouští ze zřetele. Já se opravdu musím smát, když vidím ty extremisty eh, environmentální. To opravdu nejde, aby oni z jedné strany bojovali s fosilními palivy a z druhé strany vynakládají stejnou energii na boj s nukleární energií. Děkuji kolego za vaši myšlenku. Ozonová díra se zmenšila mezi jinými kvůli tomu, že jsme snížili vypouštění těch FC plynů, které ji zvětšovaly a pokud budeme zmenšovat emise CO2, tak snížíme klimatické změny na stejném principu. Alespoň většina vědců nám to tak tvrdí. Dobrá. Mám tady A za Westland. Tack så mycket, herr ordförande. Inte så sällan under Děkuji. Není nějak vzácné, že když se ve volebním boji do um, Evropského parlamentu mě ptali, ať už v blozích nebo přes internet se mě voliči tázali, jak reagujeme na kritiku, nebo zda si ji čteme, toho klimatického panelu Spojených národů. A mně bylo řečeno, že velký počet politiků, ale i vědců eh, si ověřují výsledky práce toho panelu a socialistická frakce se si pozvala právě zástupce toho panelu a tam jsme jim stavěli otázky na tělo, které musíme odpovídat i my. A dostali jsme velice dobré, věrohodné, promyšlené odpovědi. Proto bych všem ráda doporučila, aby udělali to tež. Obraťte se na členy toho klimatického panelu. Ehm, klaďte jim ty otázky a uvidíte, že nebudete zklamáni těmi odpovědmi a nyní. Ten zdravý lidský rozum. Ano, to je opravdu potřeba. Nemusíme naslouchat pouze vědcům. Musíme si poslechnout i svůj zdravý rozum a nasadit jej. Tedy musíme se podívat, zda opravdu existovaly například takové extrémní vedra, sucha, eh, deště, a tak dále. A pak si to zkusíme zdravým rozumem nějak rozebrat. Zda existují nějaké, nějaké fenomény celosvětově, které se zhoršují. A pak jako politici jsme za to odpovědní, abychom se snažili to nějak vyřešit. Voliči nám důvěřují a bylo by šokující, kdybychom si uvědomili, že 50% musíme vyšroubovat naše ambice, abychom ty problémy zvládli. A my místo toho si omezíme své cíle pouze na 30 nebo 40%. A přitom je pouze 50% vyhlídka na to, že se ty cíle vůbec podaří splnit. O tom bychom měli diskutovat, jak můžeme zvyšovat své cíle, být stižádostivější a ne pořád přistupovat na různé kompromisy protože bohužel e, to životní prostředí s námi na žádné kompromisy nepůjde. A není to usnesení. Tady bych ráda četla žádosti žádostivší cíle, ale bohužel se to v parlamentu nesetká se šir, tak širokou podporou, aby se to mohlo pro, prosadit. Ale ty emisní cíle z Kodaně bychom si možná měli ještě zvážit a zvážit rovněž, jaké cíle můžeme nastavit v souladu s nejnovějším vědeckými poznatky a pak je přizpůsobovat. Například emisní cíle bychom v Kodani neměli schvalovat v takovém tvaru, kdy budou za pět let už úplně překonány a z vědeckého hlediska na nic pak bychom tedy měli mít ty kodaňské cíle tak, aby byly přizpůsobitelné. A tady v tom usnesení bychom zejména měli potrhnout ty přednosti přednosti dosažení těchto cílů. Někdo už se tady o tom zmínil, například společensko-politické eh, klady, zaměstnanost, ochrana životního prostředí, to vše by tam mělo zaznít výrazněji. A nakonec víme, všichni víme, že vědecká obec se shoduje v tom, že existuje problém a že se musí konat více, než se dělá v současné době. Že to má i společenské a politické výhody, když se jedná včas, když se přistoupí k něčemu už nyní. A teď se musíme ptát, proč přesto se nic neděje, proč my nic neděláme, proč se zasazují jenom někteří o něco. A zároveň možná tady jsou i jiné zájmy. Možná ti, kteří bojují s naším nasazením, mají nějaké jiné skryté zájmy a my na to musíme poukázat. My musíme překonat jejich argumenty, argumentaci a musíme všem ukázat, že celospolečensky bude mít přednost náš přístup. A tím vyhrajeme. Děkujeme. Filip Žuvan. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jako nový člen musím říci, že jsem poněkud vyděšen tím, co jsem si zde vyslechl. Zatím. Na jedné straně zde existuje výrazný skepticismus, pokud jde o uplatňování vědeckých poznatků a důvěru ve vědecké poznatky. A na druhou stranu je zde ohromná důvěra v, ve vědecké důkazy, o které se v podstatě opřít až tak nemůžeme. Někteří kolegové říkali, že musíme tohle všechno podpořit usnesením, protože nám zdravý rozum říká, že to je potřeba takhle udělat. Někdy ten zdravý rozum ale nestačí. ta nerealistická slova, která jsme si zde vyslechli, jako třeba zkrácení pracovní doby, že pomůže v boji proti změ, nám klimatu. To je něco, jako když řeknete, že když nebudou antibiotika, tak nebude znečišťující chemický průmysl. Tak co kdybychom zkrátili život člověka, protože tím vlastně omezíme dopady lidské činnosti na stav životního prostředí. To jsou velmi často naprosto šokující vyjádření. Pak je zde několik obecných připomínek a pak několik konkrétních. Obecné připomínky. V rámci usnesení není možné říkat, že budeme spochybňovat závazky, které už byly jednou přijaty. v oblasti energetického balíčku z loňského roku máme už určité závazky, které byly schváleny. A co já zde vidím v tomto usnesení, je 40% cíl. Já nevím, odkud to přišlo. Já jsem celkem otevřený, třeba dáme 50 nebo 60%, mě to nevadí, já se přizpůsobím, ale potřebujeme mít k tomu vědecké poznatky a důkazy musí proběhnout demokratický proces. Demokratický proces ten stanovil 20%. Jak to, že je tam teďka 40%? To je tedy obecná připomínka. To nám pomůže rozčlenit ta rozhodnutí, která byla už jednou učiněna. A nyní konkrétní připomínky k bodu 2 Některé země se toho musí opravdu ujmout, já s tím souhlasím. Ale je potřeba, aby se do toho zapojily i rozvojové země a přijali výrazné závazky Čína, Indie, Brazílie, krom těch, jsou ještě další. To jsou ty, které jsou nejvíc exponovány, tyto tři. Zde hovoříme o rozvojových ekonomikách a o tom, že jim je potřeba pomoci. To jsou naši hlavní konkurenti. Takže budeme pomáhat těm, kteří ničí evropskou ekonomiku. Indie, Čína a Brazílie, to, tyto země mají cíle, které se nestotožňují s těmi našemi. Pak je zde odstavec 3, tam je to procento, 20 až 40 k tomu jsem se už vyjádřil, k tomu předložím pozměňovací návrh. A pak je zde něco, co řešila řada z vás. Já jsem to zatím ještě asi nenašel, možná jsem to nečetl správně, ale je to otázka ochrany. Musíme se zamýšlet nad evropským průmyslem. Průmysl si musí stanovit své cíle v oblasti životního prostředí. Potřebujeme mít něco takového s průmyslem v dalších zemích. Máme specialisty, kteří jsou schopni nám pomoci a takovýto problém nám pomoci vyřešit. Potom je zde odstavec 8, kde se říká, že je potřeba, aby kolektivní příspěvek Evropské unie byl minimálně 30 milionů euro do roku 2000. ...2020. A já bych rád, aby to bylo ještě o 20 milionů více. Děkuji. Euh, euh, Děkuji. Děkuji vám, kolegové. Já myslím, že platí to, co jste říkali. Když se podíváte na úvodní ustanovení písmeno D, to jsou rozhodnutí Evropské rady, kde máme 20 do roku 2020. A pokud se nám podaří dosáhnout dohody v Kodani, tak Evropská unie zajde ještě dále a ten cíl posune a bude to 30 Ne, vy se odkazujete na článek 3. Tam se jenom zmiňuje, to, co řekl výbor pro otázky klimatu, to je těch 25 až 40 To je pouze informace, že podle názoru vědců je toto to rozpětí, ve kterém bychom se v průmyslových státech měli pohybovat. Chtěl jsem jenom poznamenat, že tu nikde v textu není požadavek na 40 Ještě dynamik Evan. Thanks. Uh, Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte říci italskému kolegovi z EPP, který hovořil o ozónu. Možná by vám sekretariát mohl poslat nějaké dokumenty, mezinárodní dohody k ozónu protože uvidíte, že řada těch problémů se už vyřešila a to je přesně to, co se snažíme udělat zde v oblasti emisí uhlíku. Potřebujeme mezinárodní dohodu, abychom řešili ten skutečný problém na základě toho, co už jednou konstatovali vědci. Myslím si tedy, ten, že ten kolega, který právě dohovořil, nemůžeme opravdu hovořit se všemi vědci a podložit veškerá rozhodnutí. Ale když jdeme do koraně, tak klíčovým tématem bude, aby ostatní země převzaly závazky, které už jednou převzala Evropská unie. A klíčem k tomu je, aby vyspělé průmyslové země do Kodaně opravdu přijaly a převezly určitou nabídku, která bude mít dvě části. Jednak balíček zmírnění situace v těchto zemích. A my jsme něco takového předložili minulý rok. My jsme celý rok 2008 věnovali tomu, že jsme zpracovávali tento balíček. A ten byl přijat minulý rok. A tam se pojednávalo o minimálně 20%, třeba i 30%, pokud bude mezinárodní dohoda. Bylo by dobré dostat se až na 40%, ale říkám si, to by bylo velmi složité. Tohle na radě zaznívá už teď i v rámci toho ticha slyšíte trochu pochybnosti ohledně těch 20%. Já si myslím, že my bychom měli minimálně to směřovat na 30%. Někteří věci říkají, že bychom se mohli dostat i na 40%. Každopádně naše cíle pro Kodaň musí být žádostivé. My máme svůj balíček pro zmírnění situace, my máme eh, své uhlíkové zdanění a tak dále, ale jsou určité věci, které se dohodly už minulý rok a pro nás je teď velmi důležitá rada, která bude zasedat na konci října. Pokud jde o financování, tak toto bude naprosto zásadní, abychom byli schopni říci, jestli té dohody bude možné dosáhnout se zbytkem světa v Kodani nebo ne. Komise předkládá balíček, pan Předseda Barroso jel do New Yorku minulý týden, vysvětloval ten balíček. Já myslím, že je tam spousta velmi dobrých informací. Ano, z hospodářského hlediska jsou tohle náročné okamžiky. Všichni máme určité potíže, ale potřebujeme, aby ten balíček opravdu byl důvěryhodný, jinak se k tomu ostatní země nepřipojí. A pokud se k tomu nepřipojí, tak se nám nepodaří snížit emise uhlíku. Pokud všechny průmyslové vyspělé země se dostanou do roku 2005 až na nulu, tak to bude v pořádku, ale jestli se nám nepodaří dosáhnout toho, aby se k nám připojily další země plus eh, země rozvojové, tak se to nepodaří. Musíme dát dohromady finanční balíček, Evropská unie musí poměrně zaplatit, pokud se dostaneme na vyšší úroveň těch čísel, tak to musíme podpořit financemi. A navíc musíme zvážit, jestli jsou to prostředky, které jsou ještě nad rámec těch původně slíbených. My jsme vám něco slíbili před třema lety a pokud to bude všechno, co nabídneme, tak nám řeknou, že to není dostatečně důvěryhodné. Musíme to ještě o 10% navýšit. To znamená, oficiální rozvojovou pomoc budeme muset navýšit ještě o další 10%. To financování musí být měřitelné realizovatelné a spolehlivé. To znamená, že tam musí být mechanismus, jak to celé realizovat. A není to jenom bilaterální mechanismus. Už víme, že Evropská unie se zavázala k cílům tisíciletí a víme, že některé členské státy ty cíle tisíciletí neplní. Takže potřebujeme mechanismus, který tohle všechno zaručí. Já souhlasím s tím, že je potřeba, aby usnesení se soustředilo na to, co se bude dít v Kodani. Pokud, na, pokud máme být vyslyšeni, tak se musíme soustředit na několik bodů. Ne, nemůžeme se soustředit úplně na všechno. Zde jde o to, co se bude řešit v Kodani. Pouze o to. A my se musíme vyjádřit v tom smyslu, co je pro nás základní a zásadní pro dosažení dohody. Samozřejmě máme tam ty zápočty, kvalitu zápočtu a celou řadu dalších věcí, jako odlesňování a tak dále. Ale my bychom se měli soustředit na těch několik zásadních bodů. Někteří z nás jedou do Washingtonu, budeme hovořit se Spojenými státy a kongres ve Spojených státech už zahájil diskuzi ohledně systému cap and trade a příslušného návrhu zákona. Já už jsem dnes dopoledne o tom četla ve Financial Times řada nadnárodních korporací systém cap and trade eh, omezit hodnoty a obchodovat s povolenkami vlastně podporujeme. Někteří jsou proti tomu návrhu zákonu a ti, kteří to podporují, těm bych chtěla poblahopřát. Pokud to nepodporujete ve Spojených státech, tak víte stejně dobře jako já, že jenom odpovídající právní úprava omezí mo- právní nejistotu a větší investice v dlouhodobém měřítku. Takže si myslím, že už jsou určité známky toho, jakým směrem se to vyvíjí. Prosím, ale soustředíme se jenom na to, co máme teď před sebou připraveno pro Kodaň. Mario prosím. Já děkuji. Pane předsedo, já jsem vlastně nechtěl vystoupit, ale upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že mohu se postavit za řadu těch prohlášení, která zde zazněla na téma Kodáň, tak eh, chci říci, že že si uvědomuji, pane předsedo, že jsem se rozhodl, že nakonec vystoupím, ačkoliv jsem nechtěl původně vystoupit k této debatě, která se dnes dopoledne rozvinula. Co zazní v Kodani? Většina z toho, co zde byla vyjádřena, tak s tím souhlasím. Kodani budeme předkládat dokument, který se dnes dopoledne řešil. Myslím, že tam je celá řada velmi slibných pasáží. Možná jsme si to ještě ale stejně nepročetli dostatečně pečlivě, abychom to byli schopni zhodnotit. Část toho pojmosloví opravdu není ideální alespoň ne z hlediska laického čtenáře. A nezapomínejte na to, že laický čtenář je pro nás také velmi důležitý, protože změna klimatu zasahuje všechny, celý svět. Pak role, co se týče zemědělství, lesnictví. To je něco, co je velmi důležité pro můj region. Zde zaznamenáváme významné změny. Když vidíme ty problémy odlesňování, které jsme se snažili řešit, a programy rozvoje venkova a programy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, tak si uvědomujeme, jak to je významné pro firmy a společnosti. Pak je zde otázka hospodářské soutěže. Ta diskuze v Kodani se musí soustředit na to, že některé rozvojové ekonomiky, a už to zde zaznělo, Čína, Indie a tak dále, musí opravdu mít na paměti to, že zde může dojít k určitému narušení hospodářské soutěže zvláště pokud jde o zadávání zakázek externím společnostem. A pane předsedo, já bych chtěl upozornit na toto. Pokud je to problém, který jsme už zaznamenali, pokud narušení hospodářské soutěže je něco, k čemu už došlo, tak Je to možná proto, že nedošlo k naplňování příslušných pravidel. To jsou tedy má zamyšlení, možná se to ještě dále, dále promyslím, až se vyslechnu všechno, co zde má dnes dopoledne zaznít. Já bych ještě jednou rád podtrhl, že největší obavy mám opravdu, pokud jde o narušení hospodářské soutěže. Děkuji. Dostali jsme se na závěr této rozpravy. Slyšeli jsme celé spektrum názorů, které tu jsou v tomto parlamentu. Přesto eh, tato konference Spojených národů v Kodani proběhne a cílem je redukce emisí a skleníkových plynů a jde o to, aby naše angažovanost, náš příspěvek tam zazněl a jde o to, aby také byl, byla podána výzva vůči ostatním, aby se chovali podobně. Sami nedokážeme stabilizovat eh, klima, potřebujeme celé světové společenství. První říjen 18 hodin je poslední termín, což je zítra eh, pro podání pozměňovacích návrhů zítra do 18 hodin. Podejte tyto návrhy pozměňovací, aby bylo možné je přeložit, pokud je máte. Kolegyně a kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu, který s tím souvisí. A je to otázka, e, jsou to otázky k ústnímu zodpovězení, které chceme přijmout. Pak budeme mít rozpravu v plénu a e, jako výsledek bude schváleno toto usnesení. Text těch ústních otázek jste dostali ve všech jazycích. Ptám se, zda k tomu máte nějaké připomínky. Paní Krostet. A... ano, odpovídá to tomu, co už jsme řekli, to je ten, a týká se to toho předposledního odstavce. 25 až 40 já se ptám, odkud je to číslo, protože energetický a klimatický balíček jsme schválili, ti, kteří tu tehdy byli, ví, jak obtížné to bylo a jak jsme se báli, že se nám nepodaří to udělat a naše cíle, naše práce, naše povinnosti a závazky eh, pro Kodaň 20% do roku 2020 a pak dál, to všechno je tam. Takže se ptám, odkud tato, toto rozmezí. Já ani moje frakce to nebudeme moci přijmout. Chci požádat o to, aby se použili ty cíle, které byly dojednány. Děkuji. Slyším, že v klimatickém malíčku tyto dlouhodobější cíle jsou uvedeny. Zavázali jsme se na, k 20% v dohodě eh, s Kodaně 30%, to jsou pevná čísla. A v celé rozpravě, pokud jde o usnesení rady, Máme tyto dalekosáhlé plány a cíle. Víme, že do roku 2050 by to mělo být dokonce až 80 pro průmyslové země. Čili otázkou je, proč parlament by se neměl zeptat rady a komise na tuto věc. Já mám návrh a myslím si, že teď v tuto chvíli bychom mohli takto ten problém vyřešit. Myslím si, že to rozpětí 25 až 40 je číslo, které parlament a také další instituce opakovaně podpořili. Je to také součást Bali, ale to je to maximum. E, zatím nemáme konsenzus, co bude to maximum a o tom musíme ještě tady v parlamentu diskutovat. Myslím si proto, že bychom ty pojmy v té horní e, oblasti toho rozpětí mohli vyjmout a e, spolehnout se na dosavadní usnesení Rady, parlamentu a usnesení z Bali. To, že to musí být ta, ta horní část, to tu několikrát zaznělo, ale já si myslím, že k tomu se budeme muset vrátit ještě jednou později. Linda? Já myslím, že to nesmíme tady mást. Protože opravdu platí, že minulý rok jsme se dohodli na 20 až 30 A to máme v legislativním balíčku. Ale zde hovoříme o tom, co řekl Mezinárodní panel expertů. To je konstatování skutečnosti, co říkají vědci. Myslím si, že tedy by nám to mělo říci, kam bychom měli směřovat, když řekneme za Evropskou unii, že je to 20%, tak věci tvrdí, že 20% naprosto nestačí, 30% je naprosté minimum. A tak bychom neměli vymazat něco, co je konstatování poznatků na základě velmi pečlivého vyhodnocení. Neměli bychom takto zacházet se skutečnostmi. Ano, máme balíček, kde se říká 20 až 30, ale tohle je něco jiného. Eh, Just want to clarify that the já jsem jenom chtěl vyjasnit, že když mluvím o tom cíli 25 až 40 pro všechny průmyslové země, o tom mluvíme a to už je ve zprávě IPCC, to bylo přijato v Bali a v tomto eh, letos v březnu se náš parlament shodl, že chce být na té horní hranici. To už ten parlament schválil náš. Tedy my tady znovu říkáme horní hranice to rozpětí pro e, vysoce rozvinuté země. Ano, pro Evropu 25 až e, 30, ale 25 až 40 je něco, co, o čem ví IPCC, bylo sváno v Bali, parlament se už vyjádřil, že chce být na horní hranici, takže my pouze opakujeme, co už jsme e, tvrdili e, dříve, tedy to jenom jsem chtěla ještě vyjasnit. Já bych, pane předsedo, chtěla pouze se ještě vrátit na ty podklady, eh, které se tady rozdaly. To, jsou, to je shrnutí eh, závěru toho panelu, o němž tady byla řeč. 90% našich 91% našich občanů je toho názoru, že to rozpětí 25 až 40 by mělo být eh, anebo nad. 28% říká přes 40% a 48% tvrdí, že by to mělo být v tom rozpětí 25 až 40. A to jsou vysoce rozvinuté země, takže tady naši občané to o nás čekají. My můžete si říkat, co chcete, tady to můžete zdůvodňovat nějakým průmyslem a tak dále. Tady samozřejmě nemůžeme být naivní, že takové zdůvodnění vznikne, ale zároveň je to jenom schválení parlamentu, ale i očekávání občanů. Tady ještě si musíme uvědomit, že někteří kolegové si směsují vlastní přání a sny s realitou. Když tady se mává vědeckými poznatky, které se musí nějak rigorózně dodržovat, tak to není prostě správné. Například některý vědec napíše, co se mu řekne, anebo se chová uh, určitým způsobem. Ale zároveň najdeme jiného vědce, který tvrdí opak. A tady si vemte v parlamentu. Tady jsme našli určitou rovnováhu a tu musíme dodržet, Tady se musíme držet. Ta procentní sazba totiž 25%. A tady už jsme přece dlouho vyjednávali a to je výsledek politické dohody. A nyní si se nechat nutit k tomu, abychom si tam ta procenta nastavovali stále výš, tím úplně zničíme tu politickou dohodu, kterou jsme tak eh, s takovou námahou dosáhli, to mi nepřipadá vhodné. Já si myslím, že tady musíme zůstat u té procentní sazby, protože tady byla dlouhá ta jednání, namáhavá. Já nejsem zástupcem eh, průmyslových mm, sektorů žádných, ale musím s nimi vést dialog a zároveň to, co se před rokem v parlamentu dohodlo, to přece musí platit. Mm, Katrin Suje. Merci. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jediná poznámka máme obětovat e, naše hospodářství na tom oltáři 40%, když se opíráme na pseudovědeckých poznacích. E, já se zastávám toho, co říká pan Žuva. Lidská e, aktivita samozřejmě přináší nějaké, sebou nese nějaké dopady, ale zároveň například vulkány sami generují síru a nebo proč se e, Grónsko jmenuje anglicky Greenland, protože to byl zelený ostrov a pokud znovu ze zelená, tak to pro lidstvo nebude žádné drama. Tady mám ještě dva, kteří se nám hlásí o slovo. Prosím, pan Zoltán Balc. E, Děkuji. Já jenom velice, velice krátce. Tady si myslím, že bychom prostě měli dospět k nějakému rozhodnutí. Když mluvíme o otázkách ústnímu zodpovězení na radu. Budeme se držet eh, anket eh, a zkoumání názoru anebo vědeckých poznatků. Pokud se někoho ptáme na něco a ten člověk prostě nezná veškerá fakta, tak se snaží vždy mířit někam do prostřed. Možná bychom měli ještě jednou eh, tu otázku předělat a zeptat se, jaké rozpětí chcete. 5, 25 anebo 25 až 40. Obvykle někdo, kdo není dobře informovaný, tak se zkusí strefit někam doprostřed. A nerozhoduje se podle eh, těch poznatků, které známe, například, že je potřeba těch 40%. A proto se rozhodnu tedy ano. Nějaké průzkumy veřejného mínění jsou sice cenné, ale nemůžeme je brát jako základnu pro to, abychom o něčem rozhodovali. Já bych ještě chtěl upozornit, že když budeme formulovat tady tu otázku, tak bychom neměli to stavět jako faktická věc, ale spíš doporučení vědecké rady, která vypracoval. To jsou určité prognózy a ty samozřejmě jsou vždy poznámkovány s mnohými eh, buď, a nebo a tak dále. To je jenom určitá pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde. Ale nemůžeme to prezentovat jako stoprocentní fakta, ke kterým v budoucnosti dojde. To není z vědeckého hlediska vůbec správné. To jsou určité projekce, určité počítačové simulace, eh, které se snaží vidět do budoucna. A zároveň bych chtěl říct, že když tam chceme škol- škrtnout to, že se chceme pohybovat na horní hranici. Tady e, souhlasím s Hans-Peter Lize, že bychom měli jít s tím vyjednávacím mandátem, na němž jsme se dohodli. Ano, paní, paní Hübner. Děkuji bardzo. Děkuji. Já se přiznám, že na samém začátku jsem si myslela, že se tady nebudu vyjadřovat, protože jsem si hlavně chtěla vyslechnout, co si kdo myslí. Nevím, jak u vás, ale v Polsku bylo velice obtížné dosáhnout konsensu dokonce i těch 20%. Naše země se teprve snaží vejít mezi ty velice vysoce vyvinuté země a nemůžeme se srovnávat s těmi, kteří už mají velice dobře vyvinutý průmysl, špičkové technologie a tak dále. Papír snese všechno. Tam si klidně můžeme zapsat 80 nebo 100%. Ehm, ten papír to snese. Tady to opravdu padlo, že ty cíle, ty si můžeme mm, mm, tak eh, vytyčit, jak se nám chce, ale zároveň nesmíme zapomínat, že musíme být realisty. Nemůžeme eh, umožňovat to, aby se náš průmysl stěhoval dál na východ. To, když my tady mluvíme o té horní hranici, tak se bude veškeré um, průmyslové dění stěhovat do Afriky, oni tam nic neriskují, oni si tam eh, ty zákony nemění a ti výrobci si tam můžou vyrábět a znečišťovat. Pak ještě někdo řekl, zda je něco věrohodné, e, to, co ti vědci vypracovali. To je sice pro nás velice cený zdroj, ale jenom k tomu, abychom se snažili vyváženě rozhodovat. Čili my musíme mluvit o vyváženém, udržitelném rozvoji a ne si tam něco zapisovat, co i tak nikdo vůbec nedodrží. Děkuji. Přesto bych prosil tím pádem tedy, aby si ještě všichni důkladně ten text pročetli, protože když budeme tady podávat zprávu výboru pro klimatické změny, to je ta eh, instance, kde jsou vlastně všichni nějak zapojeni, kde jsou ti nejlepší z nejlepších a to grémium mluví o tom, že ve všech Eh, průmyslově vyvinutých zemích, tedy ne pouze v Evropě, ale ve všech průmyslových zemích by to mělo být v tom rozmezí 25 až 40 to omezení. Tady to je jádro té výpovědi. A je to nastolení určitého směru. A pokud my se pak ptáme komise a rady, tak tady jde o to, co se dělá proto, abychom se přiblížili těm ambicím, které nastolují naši vědci. Tady nemluvíme o tom, zda Polsko samo musí najednou dosáhnout tady té horní hranice toho rozmezí a co Polsko bude konkrétně dělat. Ne, tady jde o to, že my musíme zareagovat na vědecké poznatky. Ano, samozřejmě, pokud nebudeme věřit vědcům, tak komu pak máme věřit? Papeži nebo komu vlastně. To už bych spíš, když se musím rozhodnout, věřil těm vědcům, než nějaké instanci, která mi vůbec nedává žádné věrohodné, žádná věrohodná fakta, když bych si mohl analyzovat. Ano, třeba někdo může být nedůvěřivý. I to se dá, ale to nám nepomůže, abychom se dostali dát. Peter Líze, a pak ještě tady mám tři, ale možná ještě Peter Líze a pak paní Weisgerberová a pan Jorgensen. Paní Weisgerberová, prosím. Pane předsedo, vy máte pravdu, když tady se mluví v tom textu té ústní otázky, kde se říká eh, v horní, na horní hranici toho rozmezí. Ale to je eh, ve vztahu k té čtvrtí, čtvrté hodnotící zprávě a tam je to správné ale já samozřejmě chápu, co říkají jiné členské státy, proto i tady je správné, říká pan Zejper, že se ta slova um, od té horní hranice škrtnou z toho. Z mého hlediska je každopádně důležité, než se začneme dostávat na těch 40%, tak by tam měla být podmínka, že jiné státy ve světě, tedy nejen naše členské státy, ale i Čína a USA, že i oni se přihlásí a zavážou, že budou snižovat CO2 alespoň ty velké průmyslové státy. To vlastně z té diskuse rovněž vyplynulo, že my sami si s tím neporadíme. A ten CO2 nestížíme a nezastavíme ty klimatické změny. Ano, můžeme trošičku k tomu přispět, ale abych se to zastavilo, ty klimatické změny, tak musí k tomu přispět všechny rozvojové, všechny tedy země, které hodně vyrábí. A tady ano, je pravda, že tady mluvíme konkrétně o té zprávě, jinak já bych kompromisně chtěla navrhla, že bychom si to udělali jako stupínky. Pokud tedy budou ostatní země ochotny přispět větší silou, tak i my pak. Ale jinak to mi připadá dobrý nápad, škrtnout ta slova na té horní hranici a možná se dospěje pak nějakému kompromisu. Thank you. Um, I'd be happy to give a history lecture. Já vám rád představím, proč se Grónsko jmenuje Grónsko a mohu se s vámi o tom podělit. Asi proto, že to bylo kdysi území zelené, ale nebudu vás tím nudit. Jenom ty, kteří, které to zajímá, můžete se na mě obrátit. Ta diskuze není o tom, jestli já věřím, že 40% nestačí, že ostatní mají pocit, že by to mělo být méně, více. To zde není důležité. My už se pár hodin hádáme a stále ještě neřešíme usnesení nebo ty otázky, které by měly znovu podnětit další diskuzi. Ta věc se řeší už několik let v tomto výboru, v tomto parlamentu. My zde konstatujeme něco, co jsme už konstatovali mnohokrát. A už se to zde několikrát vyřešilo, dořešilo. To znění je zase to samé, jako bývalo kdesi. Není tam nic nového. Je to všechno v plánu z Bali, který byl odsouhlasen mnohokrát. Já. Ano, to je informace, kterou jsem dostal 4. března v usnesení parlamentu jsme dali stejný text, jako máme tady. To znamená, valná většina v plénu podpořila tento směr. Je otázkou, zda se máme vracet zpět, protože to není pro veřejnost dobrý signál a veřejnost to dva měsíce před kodaní velmi pečlivě sleduje. Měli bychom být konzistentní a koherentní. Čili chci vás požádat, abyste si to přečetli ještě jednou, tu větu. Je to určeno všem státům, je to na základě vědeckého panelu a netýká se to jenom toho, co udělá EU navíc. My tu tato naše rozprava byla sice zajímavá, ale já bych doporučila, abychom zůstali koherentní a abychom neměnili nebo neustupovali z pozice, ze které vůbec ustupovat nemusíme, protože to není popis povinností pro EU. Je to určeno, je to výzva také pro Japonsko, Spojené státy a další, že bychom měli udělat více, pokud bereme vážně závěry vědců. To je smysl té věty. Petře, děkuji, pane předsedo. Za prvé, myslím si, na rozdíl od některých jiných kolegů, že IPCC musí být základem naší práce? Myslím si, že není nutné diskreditovat papeže eh, nebo Dalai Lámu, abych a, a zůstaneme u IPCC. Myslím si, že toto téma bychom měli ještě jednou prodiskutovat a všechny kolegy, kteří váhají nebo mají pochybnosti, vyzývám, aby 11. listopadu, kdy tady bude s místopředsedou IPCC diskuze přišly. Další věc, kolegové a kolegyně. Naše evropská strategie je 20 v případě mezinárodní dohody, pokud jiné státy podniknou obdobné kroky 30 ale je také pravda, co, se, co tu zaznělo, že u mezinárodních dohod se vždycky říkalo 25 až 40. Neřekli jsme, že to musí být v té horní hranici a Není to tak jednoduché, protože Japonsko po mnoha velkých potížích má teď 25%. Američané se na 25% nedostanou kdo by měl jít nad 30%. A pokud to budeme požadovat, tak si dovedu představit, že výbor po dlouhé rozpravě po dvou týdnech dospějeme k usnesení a odhlasujeme to. Ale je to rozumné, protože já jsem si nalistovali ještě jednou zprávu z jara. V bodu 3 je pěta, snížení o 25 až 40 Je to tam. A ve zprávě kolegy Florence není ale uvedeno, že to musí být v té horní hranici. Čili tu otázku té horní hranice bychom měli podle mě ještě jednou prodiskutovat ale stanovisko bude k dispozici za dva, týdne, za dva týdny, takže dnes v podstatě bychom to mohli oddělit a za čas uvidíme, jak s tím naložit. Ano. Kolego Líze, vy jste citoval ze zprávy kolegy Florence čtvrt, ze 4. února. Je to také paní Hasy a její usnesení o měsíc později a tam je jednoznačně uvedeno, že emise eh, z těch skleníkových plynů v horní hranici toho uvedeného rozpětí tak, jak doporučilo IPCC. Čili eh, v březnu jsme se dohodli na té horní hranici a to je oficiální stanovisko parlamentu. Dobře. Mohl bych říci, že pokud bude návrh, abychom škrtli výraz horní hranici, tak eh, že o něm nechám hlasovat ale podle mě by bylo férovější, protože je nás tu málo. Příští týden máme také zasedání výboru a zatím nemáme ani návrh. Pak můžeme hlasovat. Ale doporučuji, abychom zůstali koherentní a neměnili své stanovisko každý měsíc tam a zpět. Myslím si, že by mohlo být únosné, abychom to zahalili do pláště otázky. Jako otázka, že by to bylo stravitelnější. Pokud bude odpor, tak to posuneme na příští týden, až nás bude více. Kolega Líze souhlasí, že zůstaneme koherentní. Kolega Zebr, pane předsedo, s ohledem na to, kolik nás tu je, navrhuji, abychom to odsunuli. Ale myslím si, že bude nutné hlasovat, protože tady jsou skutečně různá stanoviska k této otázce. A to další usnesení bylo před měsícem a je to v podstatě zpráva pana Florence. Další rozhodnutí, čili doporučuji, abychom hlasovali odděleně o této otázce a odsunuli to na příští týden tak, aby to bylo férovější vůči tomuto výboru. Paní Hasy? Well, it's, uh, it's an... Já musím říct, že můžeme odložit to hlasování, to ano, ale pokud bychom hlasovali dnes, tak si budeme pamatovat, že ústní pozměňovací návrhy nebo a ústní otázky mohou být předloženy jednotlivým členem. Äh, Pozměňovací návrh. Vůči tomu může být opozice, ale oddělené hlasování to je trochu jiná věc, proto doporučuji oddělené hlasování říkal předcházející předseda výboru pro jednací řád, takže tento zná. Takže se ptám, je tu žádost o oddělené hlasování? Pokud je o výraz eh, horní hranice, ano, takže budeme hlasovat. Kdo je pro, aby slova v horní hranici se vyškrtla z této otázky na komisi? Kdo je pro? Tak, kdo je proti tomu vyškrtnutí slov v horní hranici? Kdo se zdržel? Karl Heinz Florenz by to taky nezachránil. 19 ku 11, že to tam zůstane. Děkuji. Takže se ptám celkově, kdo je pro, aby usnesení v této podobě, tedy ta otázka, se dostala eh, komisi a radě, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržuje? Zdržel? 23 ku 6, čili schváleno. Děkuji vám a končím pro dnešní dopoledne naši schůzi. V 15 hodin pokračujeme s komisařskou Vasiliu.